Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré ráno. Kolegové, kolegyně. Prosím vás, připoutejte se. Rozjedeme to. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir haben heute Morgen. Kolegové, kolegyně, dnes dopoledne budeme hlasovat. To by mohlo trvat dlouho, anebo naopak krátce. Já se budu snažit, aby to bylo co nejrychlejší a vy mi v tom můžete pomoci. Nejdříve začneme bodem 13. Zabezpečení dodávek zemního plynu. Je to zpráva kolegy Vidal Kvadrase. Začneme hlasování. A nejdříve Otestujeme elektronické zařízení. Takže hlasuje se o to, jestli máte rádi sluníčko nebo ne. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování a výsledek je. Máme zde problém. Jeden je proti. Myslím, že to bude trochu problém. Takže nyní první kompromisní návrh 13. Kdo je pro kompromisní návrh 13? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tímto všechno odpadá až na kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Všechno odpadá, nebudu to číst. Kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Opět několik stránek odpadá, to je dobrá věc u kompromisu. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Opět několik stránek odpadá a dostáváme se ke 141. Je to dodatek ke kompromisu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Odmítnuto. Dostáváme se ke kompromisu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Opět několik stránek odpadá. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále několik stránek, to je výborné. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A dále několik stránek. Kompromis 9. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jednotlivé hlasování. 484 a 485, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Překontrolujeme to elektronicky, takže 484, 485 zahajuje hlasování elektronicky. Je tady jeden nezařazený navíc a jeden socialista navíc a jeden navíc z EPP. Máme tady příliš mnoho hlasujících, příliš mnoho poslanců. Ještě je tu jeden socialista navíc. Takže nezařazení stále ještě jeden navíc. Jsou zde dva poslanci. Jaká je situace? Je to v pořádku. Takže zahajuji hlasování 484, 485. Ukončuji hlasování. Výsledek 28, 24, přijato. 486. Když to řeknete, tak se to stane. 486, kdo je pro? Promiňte, promiňte, odpadá. Takže 487, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 489. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Takže 489 zahajuji hlasování elektronicky. Ukončuji hlasování. Máme tady jednoho EPP navíc. Ukončuji hlasování. Přijato. 27. padá. 490. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Musíme to zkontrolovat. 490. Zahajuji hlasování. Hlasujeme, ukončuji hlasování. Děkuji, takže přijato. 491. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Třicet jednička. Kdo je pro? Promiňte, říká předseda. Chyba, jeden jsme vynechali. Takže 493 nejdříve. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 31. Kdo je pro? A děkuji. Omlouvám se, třicítka je před jedna třicítkou, že, takže nejdříve třicítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Všichni byli proti. Zamítnuto. Takže jednička. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. To bylo jasné. 494 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 495. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat. 43. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Máme zde jednoho z EPP navíc. Je to v pořádku, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Promiňte, říká předseda 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Musíme to zkontrolovat, dobře. Takže 33 elektronicky. Ukončuji hlasování. Výsledek. Zamítnuto, jasně zamítnuto. Moje oči ještě dobře fungují i když je takhle brzo ráno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřicet sedmička padá, jednička. Kdo je pro od zpravodaje? Pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, promiňte, 49 odpadá. Dvojka. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Jednička. Ekon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pane předsedo, kolikrát ještě budeme hlasovat o jedničce? Předseda říká, to je po každé jiný pozměňovací návrh, pane Bytykofere, tentokrát je to návrh od Ekonu. Wir arbeiten hier am Also, my je zde v jiném výboru než v Ekonu. Pan Bytukofr říká, je třeba je rozlišovat. Takže to byla jednička Ekon. Speciální přání od pana Bytukofera, já to vždycky vysvětlím, pokud se dostaneme k jedničce. 54 eh, pro, proti. Ještě jednou. Takže 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Jednička. Envy. Takže kontrolujeme 54. Zahajuji hlasování. 54. Ukončuji hlasování. Z EPP máme dva navíc. Zdá se, že se množí. V podstatě mě to těší. Omlouvám se, to vůbec jako předseda nemůžu říci. Pane Turmesi, ano, teď jsem porušil pravidla, omlouvám se. Ještě jeden navíc. Máme zde jednoho z EPP navíc, prosím vás. Děkuji. Ukončuji hlasování. Přijato. Jednička. Envy. Odpadá. Dále odpadá, odpadá. dvojka od Envy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 58 odpadá, 59 odpadá, 60 odpadá, nikoli. To je kompatibilní. Takže 60. Kdo je pro? Omlouvám se, chyba, říká předseda. Takže 59. 59, pan Cukalas. O tom se hlasuje. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka od Envy, takže předchozí kontrolujeme. 62 kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Jeden z EPP navíc. Prosím vás, mohli bychom to nějak vyřešit natrvalo. Takže 62. Ukončuji hlasování. Seven against. Okay. Against, that means false. Zamítnuto. Trojka z Envy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále. Odpadá, odpadá. Číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka odpadá, trojka odpadá, 66. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, zamítnuto, promiňte, zamítnuto. 67, 68, 69, 70. Všechny stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Trojka. Imko. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřka. Afet. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Čtyřka imko pro, proti, zdrželi se, přijato. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 74, 75 a 5, Imko? Ne. 74 a 75. Kdo je pro? 74 a 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zkontrolujeme to? Takže kontrolujeme 74, 75. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A výsledek je přijato. Pětka, Imko. Kdo je pro? Proti?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 81 a 82, kdo je pro? Odpadá, promiňte. Odpadá, pokud je přijat návrh IMKO, takže odpadá. Takže 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8, 8 IMKO. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pětka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 84, 85, 86, 87 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka Envy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88, 89. Staženo. Takže 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedmička Envy, kdo je pro? Odpadá. Sedmička odpadá. Pětka, devět, dva, jedna všechny odpadají, takže se dostáváme ke 106. Takže hlasujeme o 106. Kdo je pro? 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 100. Kdo je pro? Promiňte, 100 odpadá. 100 odpadá, takže 101. 102 to odpadá, takže 107. Hlasujeme o 107. Kdo je pro 107? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 108. To je doplnění, kde je pro, proti, zdrželo se, přijato. Trojka Ekon, kde je pro, zamít, eh, kde je proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Máme jednoho z EPP navíc. Jeden hlas z e EPP navíc. Je to v pořádku, takže ukončuji hlasování. Přijato. A legislativní usnesení, konečné rozhodnutí, takže elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Takže musíme znovu zahájit hlasování. Ještě chviličku. Takže hlasování je zahájeno. Ukončuji hlasování. Rovněž přijato. Mnohokrát děkuji, tímto jsme přijali tuto zprávu. Gratuluji kolegovi Vidal Kvadrasovi a mnohokrát děkuji za kompromisní pozměňovací návrhy, protože nám to usnadnilo život. Další zpráva Piladej Castillo. Dostáváme se ke zprávě Pilar del Castillo. Nová digitální agenda. Kompromis 1. Kdo je pro kompromis 1? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Proti? Přijato. IMKO 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108, 109, 110. Identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7.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 140, 141, 142, 143, 144, 145. Všechny identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 146, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, pro, Máte něco k desíce? Omlouvám se, pan Enču chce říci něco k desíce. Pane předsedo. Kompromisní návrh číslo 10. U něj bych chtěl, abychom hlasovali odděleně pozměňovací návrh 166. Prosím, hlasujme odděleně ohledně 166. Hm? Ah, that comes to number 13 later. Okay třináctky později. To bude až u třináctky. A k tomu se ještě vrátíme, ano. Takže kompromis 10. Hlasujeme. Kdo je pro kompromis 10? Proti? Strželi se? Přijato. Jedenáctka, Kompromis 11. Pro? Proti? Strželi se? Přijato. Nyní výbor pro kulturu 19. Pro? Proti? Strželi se? Přijato. Kult 3, 13 pro, proti, drželi se, přijato. 168 odpadá. Paní Del Castillo. Bez mikrofonu, bohužel. Cada lista de votos que tenemos na hlasovacím seznamu, který eh, eh, procházíme, je třeba dávat pozor na rychlost, protože pozměňovací názor je obtížné tak bezprostředně rychle najít. Takže já bych vás chtěla požádat, abyste vždy měl několik vteřinek strpení, protože nestihneme hned se podívat na pozměňovací návrh, o kterém se skutečně hlasuje. A kde byl teď ten problém, na jakém místě? Eh, moc tomu nerozumím. V čem teď byl problém? Vždyť jsme dělali Hlasovali jsme o 19 a pak Culture 3. A to jsme schválili. To je v pořádku? Ne, pane předsedo, já vás jenom prosím o to, abyste šel poněkud pomalej, když se musí prostě přelistovat několik stránek, abychom se dostali k pozměňovacímu návrhu. A my to ne- nestíháme dělat v té rychlosti, tak jak to děláte vy. Děkuji moc. Já jsem doufal, nebo jsem si myslel, že chcete rychleji skončit, ale pravda je, že se to musí dělat správně. Takže se skutečně pokusím. Pan Chichester? Pane předsedo, vy jste říkal, že to je Culture 13. A to možná vedlo eh, k, ke zmatku, protože tam byla trojka na seznamu. Uh, a to možná tedy mohlo způsobit nedorozumění. Takže teď kultura 19 a 3. O tom jsme hlasovali. A 168 od paní Rýs následuje. Nyní odpadá. A teď se dostaneme ke kompromisnímu návrhu 12. Teď se začínám trošku plést, říká pan předseda. Takže kompromisní návrh 12. Kdo s tím souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Potom. Přijato. Teď se dostáváme ke 173. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A teď kolega Enču. Pane předsedo, co se týče 13. kompromisního pozměňovacího návrhu, byl bych rád, aby 166 byla hlasována oddělena, a to z důvodu, který jsem vysvětlil včera večer. No, to se musím zeptat zpravodajů a stínových zpravodajů. Vy souhlasíte? Dobře, tak nemáme problém. Takže teď děláme kompromisní návrh 13, hlasujeme, jo? Teď konečně na řadě, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď budeme hlasovat od 166 o pana Enčů. Čili Enčů se teď bude hlasovat jednotlivě. Tady ale mohou vzniknout problémy, protože na seznamu to asi není tak takže to asi není tak dobře naznačeno. Já mluvím pomalu, abyste se všichni mohli dostat na to správný slovo. Teď se hlasuje 166, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se. No tak to je převážná většina. 179. Jednotlivé hlasování, první část pro, proti, zamítnuto, druhá část pro, proti zdržel se, přijato. 180 pro, proti, zdržel se, přijato. Kultura 23 pro, proti, zdržel se, přijato. Kultura 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se schváleno, 15 pro, proti, zdržel se schváleno, 16 pro, proti, zdržel se schváleno. Jednotlivé hlasování 202 pro, Dvěstě je pokryto kompromisním návrhem alespoň podle mínění zpravodaje. 202 pro, 202 ještě no pro, proti. Zdržel se schváleno. 201 odpadá. 201 odpadá, protože byl přijat 202. A teď kompromisní návrh 17, to je pro, proti, zdržel se schváleno. 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ne, 220 od paní Ek, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 19, pro, proti, zdržel se, schváleno. 233, schvál, eh, pardon, pro, <laughs> proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 kompromis návrh 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dva... Teď se dostáváme ke 253. Kdo je pro 253? Proti. Zdržel se. Schváleno. 254 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 22 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Imko 10. Pro. Proti. Musíme to zkontrolovat. IMKO 10, elektronické hlasování IMKO 10. Otevřím hlasování, uzavírám hlasování. A výsledek je schváleno, přijato. Kultura 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kultura 5, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kultura 12 a 15 v bloku, kdo je pro obě, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kultura 6. Pro. Proti. Schválen. Eh, pardon. držel se schváleno. 275 od pana Webra. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 277. Pro. Proti. Zdržel se přijato. Kultura 14. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 279, 280, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 270, 283. Čili ještě do 278, 283, zkontrolujeme si elektronicky, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a výsledek je zamítnuto. 280, Pan předseda se omlouvá. 278 od pana Grote. Pro? Proti. Zdržel se. Bez mikrofonu. 279, 279, ještě jedno, 279, kdo hlasuje pro? Proti, zdržel se, přesto to bylo zamítnuto, 280 pro, proti, zdržel se, přijato. 281 pro, proti, zdržel se, přijato. 282 pro, proti, zdržel se, přijato. 107 pro, proti, zdržel se, přijato. 284 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, pardon, přijato, 284 přijato, 285 pro, proti, zdržel se, přijato. 287 pro, proti, zdržel se, přijato. 288 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 23 pro. Proti, zdržel se, přijato. 297 pro, proti, zdržel se, přijato. 299 pro, proti, zdržel se, přijato. Kultura 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 300 pro, proti, zdržel se, přijato. 301 třeba pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 26 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednotlivé hlasování k jedenáctce pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis návrh 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se přijato. 21 odpadá, děkuji. Kompromisní návrh 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato 33 pro, proti, zdržel se, taky přijato 35 pro, proti, zdržel se, přijato 36, 37, 38, 39 a 40. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 odpadá. 45 pro, proti. To zkontrolujeme. 45 zkontrolujeme, otevírám hlasování. Ukončuji hlasování a výsledek zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, odpadne. Smím vás ještě jednou poprosit o zopakování 640 pro, myslím, že to byla většina. Proti, ano, zdržel se, ano, přijato. 49 pro, proti zdržel se, zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 1, 2, 3, odpadá, říká pan předseda. Ale nejprve musíme hlasovat o tom textu, tak jak byl schválen. Já jsem eh, nepomyslela na to předešlé hlasování, čili nyní pozměňovací návrhy, čili ne elektronicky. Budeme hlasovat takto. Kdo hlasová, hlas, souhlasí s celým textem, prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Tak je to schváleno. Prosím, kolego. Pane předsedo, myslím, že jsme nehlasovali u pětky, pozměňovací návrh číslo pět předtím. K tomu se ještě dostaneme teď. Děkuji vám. Teď se dostáváme k dodatečným návrhům a sice to the motion for the resolution Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři dohromady. Kdo je pro? Proti. Pro. Schváleno. Teda odpadá to, omlouvá se pan předseda. Pět, kdo je zpětko? Pro, <laughs> kdo je proti? Většina. Takže při... zamítnuto. Takže si to zkontrolujeme. Ano, pětko si zkontrolujeme, otevírám hlasování, uzavírám hlasování a výsledkem je zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. A je to vynikající výsledek, takže děkuji a srdečně blahopřeji. Děkuji za vaše práci. Děkuji srdečně. A teď se dostáváme ke zprávě Norbera Glanta. Chcete něco říci? Norbert Glant chce říci ještě několik vět, ano? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl vysloveně poděkovat spolupracovníkům z ITRE a z výboru pro rozpočet eh, a také stínovým zpravodajům. Včera dopoledne jsme projednávali poslední pozměňovací návrhy. Odpoledne jsme ještě formulovali kompromisní návrhy, takže se moc omlouvám u kolegů, že to bylo takhle na poslední chvíli, ale my jsme se chtěli pokusit eh, získat z rozpočtu co možná nejvíce a my teď žádáme komisi, aby v dohledné době předložila konečné financování, protože tento projekt je podfinancován a myslím si, že co všichni budeme mít radost, když eh, komise eh, nám prostě to odsouhlasí. Děkuji mnohokrát, Norberte za úvodní slova. Teď se dostáváme k pozměňovacím, eh, teda k návrhům NV1. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžeme si to zkusit ještě jednou? Možná, že byste mi mohli trochu pomoci. Ono to, máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů. Takže NV1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Tak to si zkontrolujeme. Otevírám hlasování, uzavírám hlasování. Je to v pořádku? Máme tady dobře zastoupené jednotlivé strany. Přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. 26. Pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Teď se dostáváme k 27. K 27. pro, proti, zdržel se, schváleno. 28. pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 7 a 8 v bloku. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 1 z pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď přijde kompromis 2 a 7 v bloku. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Teď se dostáváme k devítce. Pro, proti. Zdržel se, schváleno. Envy 3. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 a budget 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Oddělené hlasování k číslu 42. První část pro, pro proti, promiňte. Musíme to zkontrolovat, ano. Takže první část 42 zahajuji elektronické hlasování. Ukončuji hlasování. Měli jsme to jednoho socialistu navíc. Je to v pořádku? Teď už je to v pořádku? Pořád... Už je to v pořádku, ano. Takže výsledek je schváleno. Druhá část pro proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Budget 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 odpadá? Ne. Takže 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. 640 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Os, 17, 17 pro Nejprve sedmnáct, prosím. sedmnáct pro. Proti. Zdržel se schváleno. osmnáct pro. Proti. Zdržel se schváleno. Budget dva pro. Proti. Zdržel se schváleno. Budget jedna první odstavec. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 9 pro. Proti. Zdržel se Schváleno. Kompromis 10. Ne, promiňte. Číslo 2. Číslo 2 od zpravodaje pro, proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 10 pro, proti. Zdržel se schváleno. A dostáváme se ke 24. Pro, proti. Zdržel se schváleno. 5. Bylo přijato na základě pozměňovacích návrhů a dostáváme se k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Všechno v pořádku, ukončuji hlasování a výsledek. Ano, žádný problém. Jednohlasně srdečně gratuluji panu zpravodajovi. No legislative votes today. Merci, herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme. A dále Zpráva paní Zartory. Zde máme také dlouhý seznam. Můžeme začít kompromisem jedna. Kdo je pro? Omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Bych chtěla poprosit na základě dohody s paní zpravodajkou, chtěla eh, stáhnout druhou část 99. -ky. Pokud chcete, můžu to přečíst, ale dohodli jsme se s pravodajkou, že ho můžu stáhnout. Nur gleich dran, dass ich nicht abstimme. Bitte gleich, wenn die Abstimmung kommt. Ist... A, takže vezmeme to v potaz, až se k tomu dostaneme. Takže 99 je stažena, prosím vás, pamatujte si to. Druhá část 99 je stažena. 99. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 padá, ano, padá. 73 pro, proti, drželi se, přijato. 74 padá, 72 padá, 10. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, sedmdesát sedmička padá, proč by měla padat? Otázka 77 padá? Ne, nikoli, nikoli nepadá. Takže hlasujeme. Někdy má předseda pravdu. Takže 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 odpadá, 80. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 odpadá, 100 odpadá. Takže 88. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Ještě jednou, prosím vás, 88 pro. Ještě jednou, kdo je pro 88? Proti? Děkuji, přijato. Devadesátka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 92 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 91 padá, 93 padá. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 17 vyřízená, takže 95, kdo je pro? Kdo je pro 95? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 98. 98, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 99, pouze druhá část? Nikoli. Omlouvá se předseda. 99 hlasujeme bez druhé části. Ta byla stažena. Takže 99 hlasujeme bez druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji. Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kde pro? Proti? zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Co se děje? 103. Hlasovali jsme o 103. Staženo nebo zamítnuto, to je jedno. Máme to za sebou. Omlouvám se, říká předseda. 25. Takže můžeme se dohodnout, že to bylo staženo. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Strželi se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijato. 26. Pro? Proti? Strželi se? Přijato. 105. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 106 odpadá, odpadá. 107, kdo je pro? 107, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 109, kdo je pro? 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, to je přidání, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato 44 pro, proti, zdrželi se, přijato 45 pro, proti, zdrželi se, přijato 46 pro, proti, zdrželi se, přijato 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka je zamítnuta. Zkontrolujeme to, dobře, takže to zkontrolujeme, čtyřku kontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a výsledek je přijato. Omlouvám se. Takže čtyřka je přijata. 48, 49, 48 padá. 49 hlasujeme. Kde je pro? Kde je proti? Prosím vás, zvedejte ruce, jinak to nepůjde. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 51 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52 padá. Takže 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 padá, takže 56, kdo je pro? 56 ku. Proti, zdrželi se přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50, promiňte, pětka, kdo je pro, proti, ještě jednou, pětka, kdo je pro, schváleno. Šestka, kdo je pro, Proti? Zdrželi se přijato. 60 je přidání. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 61 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se přijato. 62 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 63 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 64 odpadá. Takže konečné hlasování, elektronicky zahajuje hlasování. Máme jednoho socialistu navíc. Je to v pořádku, ukončuji hlasování a výsledek je jasný. Mnohokrát gratulujeme zpravodajce, stínové zpravodajce. Nyní zpráva pana Čaci, Čacimarka Kise. Kolegyně, technická připomínka. Já jsem vás jenom chtěla informovat, že výbor Envy chce odložit hlasování podle článku 53 jednacího řádu protože komise má přijít s novým návrhem, tak znamená, že zelení budou hlasovat proti tomuto návrhu. OK. Das können Sie ja machen. To samozřejmě můžete hlasovat proti. Ano, chápu to. Přesto ale budeme hlasovat, je to tak. Ano. Takže budeme hlasovat. Takže 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Oddělené hlasování sedmička, první část, kde pro? Ah, seven excluded. V sedmičce je část odstraněna. Já myslím, že jsem to řekl správně, říká předseda. Takže sedmička, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 25. E, doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 26 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k 27. Dvě části. Přidání. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28 je doplnění, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní osmička, dvě části. První část osmičky pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 doplnění pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 doplnění pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, druhá část jako doplnění, takže druhá část 38 pro, proti, zdrž, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, druhá část, je doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti,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 Musíme to zkontrolovat. Takže 51 kontrolujeme. Zahajuji hlasování. 51. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Je to zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti?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 proti, zdrželi se, přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři. Hlasování bez formulace, kterou máte před sebou. Kdo je pro tuto pozměňovou verzi, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 je doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A je to přijato. Gratulujeme. Dále. Opět pan Markakis. Nyní šestka. Takže začínáme šestkou. Kdo je pro šestku? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička pro? Proti? zdrželi se, přijato dvojka, trojka, promiňte, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato osmička. Můžeme ten zbytek odhlasovat na jednou, od osmičky do jedničky, můžeme hlasovat unblock. Je to možné, takže hlasujeme od osmičky do jedničky. Někdo proti? Nikoli. Zdrželi se? Nikoli. Takže konečné hlasování, výborně, elektronicky. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování a výsledek Přijato. Velká většina. Nyní hlasujeme o zprávě Francesco de Angelis. Opět mnoho pozměňovacích návrhů. Začínáme čtrnáctkou. Promiňte, Claude Turms. Teď moje hlasovací zařízení eh, nefungovalo, takže šest hlasů proti. To je ale škoda, říká vám předseda. Also, eine sechste Stimme, ganz klar, danke schön, sechste Stimme da. Takže šestý hlas byl proti, prosím vás, zaznamenejte to do zápisu. Pan Čačemarka Kisto zohlední. Zpráva Francesco de Angelis. Claude, funguje ti? Zařízení, kde je pro čtrnáctku? Kde je proti? Zdrželi se, přijato. Třináctka doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Patnáctka pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Šestnáctka pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro? Proti? Musíme to zkontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování 17. Elektronické hlasování 17. Ukončuji hlasování. Ano, to je vyrovnané. Je příliš pozdě, už jsme odhlasovali. Máte nějakou připomínku? Hlasovací karta nefunguje? Jsi vůbec tady s náma? Klode, opět ten stejný problém? Mikrofon. Okay. What's your vote? Jak tedy hlasuješ? Plus? Vy minus. Wonderful. <laughs> That's something for uh, the history. To je tedy něco, co se zapíše do historie evropského hlasování. Přesto je tento návrh zamítnut. Je mi líto. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní je to komplikované. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Doplnění. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Doplnění. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, kdo je pro 52, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 54. Doplnění pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky, takže kontrolujeme 54 elektronicky, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Claude? Jak hlasuješ? Jak hlasuješ, Klode, plus nebo minus? Už to zase funguje. To je zvláštní, někdy funguje, někdy nefunguje. Takže přijato. Takže 56 Proti? Zdrželi se? Vracíme se k 55, na kterou jsem zapomněla. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57. Doplnění pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 58. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Zamítnuto. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Všechno v pořádku. Ukončuji hlasování. A výsledek je přijato. Srdečně gratulujeme. Ah, once again, Chachimakakis. Chachimakakis especially women. once again. Ještě jednou, pane Chacimarkakisi. Is there, is not there, nobody knows. Machine don't works and so on. Okay. Strojek nefunguje a podobně. Dobře, kompromis návrh číslo jedna. Who's against? Abstention. Proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme jako jenom hlasování ke trojce. První části, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Také přijatá. Číslo čtyři. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro, proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromisní návrh 6. Pro, proti, Takže se schváleno. Kompromisní návrh 5, ne? Promiňte, šel jsem moc rychle. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. <laughs> Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromisní návrh 2. Pro proti? Zdržel se schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Elektronicky to zkontrolujeme. 17 kontrolujeme, zahajuji hlasování. 17. Uzavírám hlasování. Je přijat. 19. Pro, proti, Strželi se. A na 8. Zamítnuto. Na 18. první část. Osmnáct celé. Kdo je pro? Hlasujeme 18. Kdo je pro? Against? Proti? <laughs> Zdržel se. Schváleno. 22. Pro. Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 27. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 28. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní se dostaneme k závěrečnému hlasování. Otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Děkuji. Další hlasování je zpráva Paula Rubiga. Kolegyně Tykau poprosila, že by předtím ráda ještě dvě, tři minutky něco řekla. Takže má slovo paní kolegyně Tykau ke zprávě pana Rubiga. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Budu mít ústní pozměňovací návrh, jak jsem včera uvedla. Jedná se k mému pozměňovacímu návrhu číslo 6 a přečtu vám ho, až se tam k hlasování dostaneme. A chtěla bych laskavě požádat kolegy, aby podpořili ten první eh, odstavec číslo dvě. Eh, šlo tam o jazyky. Bylo by velice nebezpečné, eh, kdybychom něco takového zavedli bez analýzy dopadu a mm, abychom měli jednu, místo toho, abychom měli jednu licenci pro jedno dílo, potřebovali bychom 23 licencí, protože tu máme 23 oficiálních jazyků eh, v Evropské unii. Doufám tedy, že kolegové nepodpoří dvojku a přečtu vám ten můj ústní pozměňovací návrh, až tam dojdeme. No, das Wort. V tom případě dám slovo ještě Paulu Rubigovi, i když vlastně bychom neměli otevřít diskusy. Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně tady oslovila téma týkající se pozměňovacího návrhu, který by byl akceptovatelný, kdyby se stal novým odstavcem, ale my jsme proti tomu, aby naš odstavec 2 byl změněn, protože paragraf odstavec 2 říká, že každý občan ve všech 27 zemích má právo aby si vyslechl vyprodukované obsahy ve vlastním jazyku a já si myslím, že to je důležité. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se k hlasování. Jednička, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Dvojka pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Trojka pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Čtyři pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Pět pro, proti zdržel se, zamítnuto 6. Paní Tykau má pozměňovací návrh ústní. The text, of the... text ústního pozměňovacího návrhu k šestému pozměňovacímu návrhu bude následovný. Nahradí odstavec číslo 2 považuje za krok vedoucí ke vnitřnímu trhu tím, že bude eh, titulkování v digitální televizi, které umožní distribuci díla ve vícero jazycích a také eh, přístup spotřebitele k původnímu jazyku, k jazyku originálu. Doufám, že toto kolegové mohou podpořit. Děkuji mnohokrát. Jsou námetky proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Pan kolega Butighofer, pane předsedo. Kolegyně právě řekla, že tento ústní pozměňovací návrh by měl nahradit číslo dva, ale my jsme číslo dva už schválili podle toho, co vím. Ne, my jsme schválili pozměňovací návrh dvojku. Tady se jedná o odstavec dva. Já jsem byl trošku zmatený, už jsem do toho chtěl zasáhnout, ale všiml jsem si toho také. To znamená, souhlasíte s tím dobře, tak teď odsouhlasujeme, čili hlasujeme ústním pozměňovacím návrhu kolegyně Tykau a tím pádem je šestka vyříšena. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu paní Tykau. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto, sedmička. Dobře, tak zkontrolujeme ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a výsledek zamítnuto. Teď se dostáváme k, k sedmičce. Kdo je pro návrh číslo sedm? Bohužel bez mikrofonu. Okay. Ah, dann habe ich, Entschuldigung, äh, liebe Kollegen, ich muss jetzt nachfragen. Ich hatte... Milí kolegové, já jsem pochopil ústní pozměňovací návrh, takže měl navrhnout pozměňovací návrh číslo 6, tak tomu není, eh, protože kolegyně chtěla, aby se hlasovalo i o 6. Dobře, takže teď budeme hlasovat také o 6. paní kolegyně Tykou, ano? Ano, takže ještě jednou opakuju. Takže hlasujeme o 6. paní Tykou, Kdo je pro? Wer ist für diesen Antrag? Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Nun müssen wir über den Originalantrag ab. Teď musíme hlasovat o původním návrhu. Kdo souhlasí s tím původním návrhem? Kdo je proti? Zdržel se? Takže schváleno. A teď se dostáváme k sedmičce. Číslo sedm. Kdo je pro? Ano, takže číslo dva v původním znění zkontrolujeme. Otevírám elektronické hlasování, ukončuji hlasování a výsledek je přijato. Dostáváme se k sedmičce. Pro, proti, zdržel se, přijato osmička pro, proti, zdržel se, devítka pro, proti, zdržel se, schváleno 10, oddělené hlasování. Kdo pro, proti, zdržel se, schváleno druhá část pro, proti, zdržel se, tak toto bylo zamítnuto. A teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 1. Druhá část číslo 10, elektronické hlasování zahajuje, ukončuje hlasování. A výsledek je zamítnuto. A dostáváme se opětovně ke kompromisu. Jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 16. Ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se schváleno druhá část pro, proti. Zdržel se zamítnuto sedmnáctka pro, proti. Zdržel se zamítnuto kompromisní návrh dva pro, proti. Zdržel se schváleno devatenáctka. Kdo je pro? Proti se zdržel, zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 23 pro, proti, zdržel se, schváleno. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh k odstavci 7a, ano, je to tak správně. Eh, text máte písemně před sebou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zdržel? Eh, schváleno. 25 pro? Ne? Aha, to se vyřídilo. Takže 27. 27 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 26 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto, 28 pro. Chcete to zkontrolovat, tak 26, ano. 26 ček, čili zahoji hlasování, ukončuji hlasování, schváleno. Děkuji. Děkuji mnohokrát. 28. Pro Pro u 28. Proti. Zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 ne, tak dobře, je to lepší, zkontrolujeme to. Takže ke 30 Hlasování je zahájeno. Je to v pořádku? <laughs> Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 1,30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, Zahajuji hlasování k 1.30. 31. Ukončuji hlasování. Ano, zamítnuto. Takže závěrečné elektronické hlasování. Nepočítá se s tím. Výsledek byl. Protože toto nebylo ukázáno na obrazovce. 22, 24. 22, 24. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Closed. Zavírám hlasování. A je přijat. Srdečně gratuluji. Děkuji mnohokrát. Kolega Vidal Quadras požádal o slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych měl otázečku před posledním hlasováním. Rád bych odsouhlasil se sekretariátem, zda počet závěrečných hlasů o zprávě o dodávkách plynu skutečně souhlasil s počtem hlasů, které měly být, nebo jestli tam nebyl jeden hlas navíc. Vegas. You can have a look on this. <clears throat> Haremos la verificación sobre la... Ano, my to ověříme. Ověříme to podle nominálních hlasů. To je způsob, jak identifikovat, zda některý poslanec eh, se nehlásil navíc. Já se ptám, protože v případě nezapsaných hlasovali tři poslanci a má právo hlas, oni mají právo pouze na dva hlasy v tomto výboru. Hlasovali tedy dva členové a jeden náhradník. A chápu, že skupina nezapsaných by měla sdělit sekretariátu, eh, který z těchto tří hlasů chtějí stáhnout s tím cílem, aby závěrečné hlasování věrně odráželo stanovisko tohoto výboru. Dobrá, eh, vycházím tedy z toho, pane kolego Vidal Quadrasi. Pane kolego, myslím. Op. U každého hlasování se ptám, zda hlasoval správný počet poslanců. Vycházel jsem z toho, že to bylo správné. Pakliže nějaký kolega hlas nějaké frakce hlasoval navíc, tak se to teď zkontroluje a pakliže tomu tak bylo, pak je třeba, aby nám nezapsaní e, vyjasnili, kdo z nich stáhne svůj hlas. Chcete to sdělit už teď? That, that is only two. Myslím, že tu jsou jenom dva nezařazení. Jsme tu dva poslanci, já nevím, jestli to je ještě nějaký jiný nezařazený poslanec. Myslím, že jsme tu jenom dva. Nevím. OK, eh, Počkej, teď to nemůžeme vyjasnit. Sekretariát do toho nezasáhl, když se hlasovalo mně nebylo řečeno, že by tady bylo o hlas navíc. Pakliže tomu tak bylo, bude třeba ten jeden hlas stáhnout. Voorzitter, eh, ik ben ook eh, niet Předsedo, já jsem nezařazený a hlasoval jsem. Já jsem ten třetí a nevěděl jsem, že toto pravidlo platí. Netušil jsem, že mohu hlasovat ten dva, proto tedy stahuji svůj finální hlas. Děkuji vám za to vyjasnění, o to rychleji můžeme postupovat. V tomto případě, pane předsedo, bych rád, aby bylo konstatováno v zápisu, že hlasování pro tuto zprávu bylo jednohlasné. Gut, also das Ergebnis wird über Děkuji, dobrá. Výsledek bude přeskoumán, ten hlas bude stažen a podle toho a potom bude odsouhlasen úřední výsledek. Ano? Takže můžeme přejít k dalšímu hlasování. Eh, budeme hlasovat. Paní Hola má, je, Hola má ještě jeden ústní. Já jsem jenom chtěla upozornit, pane předsedo, že by byla ráda, kdybych mohla předložit k 24. ústní pozměňovací návrh. Ano, říkali mi to, já vám pak předám slovo. Once again? Where? Ha, ah, please. Zena. Henem. Pane předsedo, příští hlasování eh, mohli bychom ověřit eh, situaci skupinu po skupině, aby se pak neříkalo, že tu chybí z jedné politické skupiny nebo že někdo navíc z jedné politické skupiny. Eh, bylo by nejvhodnější nejdříve si ověřit, zda máme správný počet poslanců za politické skupiny. Čili ještě jednou, při každém hlasování, při každém hlasování, které potom na závěr probíhá elektronicky, sekretariát, v našem případě šéf sekretariátu hledí na hlasovací lístek a sděluje mi, zda za nějakou frakci je tu eventuálně nějaký hlas navíc. Pak to musím korigovat, ale pouze pak to předem nemůžeme vědět, protože stále přicházejí a odcházejí kolegové do sálu. Není tomu tak, že prostě všichni tady sedí od 9 do 12 hodin. Eh, to se prostě během dopoledne mění a proto to jde jenom tímto způsobem. A my jsme vycházeli z toho, že to bylo správné. Mm, děkuji, že tady byla zaznamenána chyba, korigovala se a myslím si, že můžeme takto postupovat i nadále. Okay we have to make the correction. That's okay. Danke für den Hinweis. Děkuji vám každopádně mnohokrát za toto upozornění a nyní se dostáváme ke zprávě Žila Čičestra a hlasujeme. E, potom tady budeme mít ještě ústní pozměňovací návrh, který na příhodném místě vyvolám. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh dva. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4a pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, pro, schváleno, pardon. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď se musíme podívat. Teď máme jedenáctku paní Hol a její ústní pozměňovací návrh. Ne, takže ještě ne. Takže kdo hlasuje pro jedenáctku? Proti? Zdržel se schváleno. Třináct. Pro. Proti? zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 pro, proti, to musíme zkontrolovat, čili 19 elektronický ček. Všechny skupiny jsou v pořádku, ukončuji hlasování, schváleno. 20 pro, proti, zdržel se schváleno, 21 pro, proti, zdržel se schváleno, 22 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. 24. A teď přijde ústní pozměňovací návrh. Paní Hol, máte slovo. Děkuji. Ústní pozměňovací návrh je na to, aby se eh, vymazalo slovo exceptional, tedy výjimečný aby byly výhody pro, pro eh, vyrábění biopaliv z biopaliva, eh, pardon, z bioodpadu. Aby tam nebylo tedy jen slovo exceptional, ostatní zůstává. Ah, Charles. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Rád bych se zmínil o tom, že se jedná o první část, kde ještě pořád máme oddělené hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. A jak to bylo ústně pozměněno, paní Hol, já budu hlasovat pro tuto první část, což tedy se mění na hlasovacím seznamu. Also, das heißt, wir kommen... To tedy znamená, že se dostáváme k hlasování ve dvou částech. Ústní pozměňovací návrh se týká první části, takže kdo hlasuje pro první část ústním pozměňovacím návrhem, kde je proti? Zdržel se. Schváleno druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se schváleno, 27 pro, proti, zdržel se schváleno, 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 30 oddělené hlasování, ne, to už odpadlo, takže 30, takže 30 hlasujeme pouze o první části. Proti? Zdržel se? Schváleno. Tím se dostáváme k 31. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Dostáváme se k závěrečnému hlasování. Eh, hm, <laughs> otevírám hlasování. Máme tady všechny skupiny v pořádku. Ukončuji hlasování. A bylo to odsouhlaseno 48 hlasy, čili jednohlasně, přijato jednohlasně, srdečně gratuluje. Gratulujeme Jillovi a všechno nejlepší. Gratulujeme, děkuji mnohokrát. A to bylo naše dopolední zasedání. Hlasovali jsme notně, to bylo skutečně takový sportovní výkon a dnes odpoledne se opět sejdeme a milé kolegyně, milí kolegové, dnes odpoledne máme mimořádné hosty a byl bych vám nesmírně vděčný. Počkejte ještě chvilku. Je velice zajímavé, že někte, aby někteří z vás, či více z vás přišlo na odpolední zasedání, protože máme velice zajímavé hosty. Prosím, přičte, pokud máte možnost.